jednala příslušným grémím. Dámy a pánové, jsme na konci velmi dlouhého roku, který nám velice rychle uběhla, proto vám všem děkuji za kvalitní spolupráci, přeji vám šťastnou cestu domů.